Possiamo iniziare i nostri lavori, questa aula solenne, molto grande. Vážení kolegové, máme výtečnou příležitost, máme tu velký sál a zahajíme naši práci. Návrh pořadu jednání již byl rozeslán 13. Eh, července. A před námi se v podstatě nachází pouze jeden jediný důležitý bod. Jedná se o hlasování o části rozpočtu, která spadá do naší pravomoci. A já bych se rád zeptal koordinátorů, zda um, jsou ochotní okamžitě po tomto zasedání realizovat zasedání koordinátorů kde bychom vyřešili několik, ne mnoho, ale důležitých otázek, abychom tedy využili ten čas a pracovali až do 13.15 za pomoci tlumočníku. Pokud nikdo nebude mít námitky, schválíme pořad jednání. A chtěl bych ještě poukázat jednu skutečnost, že naše italská delegace bude mít eh, návštěvu eh, do tedy zrealizujeme návštěvu do Itálie ve dnech 19. až 21. října. A v tom programu máme také setkání s prezidentem republiky, panem Napolitánem, který také byl aktivnější v tomto výboru. Zahájíme setkání 19. října, ne návštěvou Říma, ale Florence. Navštívíme institut, Evropský univerzitní institut, již jsem pohovořil s předsedou tohoto institutu, takže bychom se měli setkat jak se studenty, tak i s profesory tohoto institutu buď eh, společně, jak studenti i profesoři dohromady, nebo odděleně. Následovat bude večeře v tomto institutu, který nás tímto eh, zve. Samotné místo je opravdu nádherné, je tam eh, krásná vyhlídka na samotné místo, město v Florenci a doufám, že i počasí nám bude nakloněno. Následující den se vydáme do Říma a tam bychom se tedy měli setkat s výborem pro evropské záležitosti, s členy eh, parlamentu a také se zástupci některých parlamentů a zástupci občanské společnosti. Myslím si, že tedy eh, následující den dopoledne, to znamená v pátek, bychom se mohli setkat také se zástupci eh, soudu, předpokládám, s předsedou ústavního soudu a e, ještě uvidíme tedy, zda v ten samotný pátek nebo následující den také zrealizujeme nějaká setkání se zástupci občanské společnosti. Takže e, vyjede předseda, tři zástupci za PPE, dva za SND, a jeden zástupce za e, Zelené, ALDE, EKR a EFD. Nevím, zda tito eh, členové již byli eh, jmenováni. Myslím si, že některá jména už tu máme. Eh, na seznam pan Mendeš za EPP je přítomen. Já vám nemohu říct si ta jména již dnes, my se setkáme příští týden. Stačí to příští týden? Ano. Za socialisty pan Gualtieri a pana Guerrero, kterého tímto zdravím mezi námi. A blahopřeji mu za eh, zveřejnění toho díla, které k nám všem eh, dorazilo. Stejně tak pan David Martin, za Alde pan Dav, pan Hefner za Zelené a další dvě strany nám tedy ještě neodeslaly eh, návrhy na zástupce, kteří vyjedou. Již jsem vám tedy řekl vše eh, v rámci mého sdělení předsedy a myslím si, že tedy nyní můžeme přistoupit k hlasování toho návrhu rozpočtu pozměněného radou. Máme tu tedy několik pozměňovacích návrhů a následně tedy budeme hlasovat o stanovisku konkrétně našeho výboru. Pokud by pan Saudargas nyní měl zájem ještě před hlasováním něco sdělit, tak prosím, máte nyní příležitost. E, Děkuji za slovo. Velice stručně, pane předsedo didelių Rád bych řekl velice stručně, že nebudeme schopni dosáhnout navýšení finančních prostředků zastávajících podmínek. Omlouváme se, ale máme strašné problémy s mikrofonem, s technikou. Ar, ar, ar girdite? Viskas gerai? O. pirmininkė. E... Eh, Vážený pane předsedo, velice stručně bych rád řekl následující. Teď už by mělo být všechno v pořádku. Čili jsem opravdu nesmírně rád, že mohu promluvit v našem výboru mým rodným jazykem. Velice stručně dovolte následující pár následujících argumentů. Ve stávající situaci nemůžeme očekávat nějaké veliké navýšení finančních prostředků. Máme zde symbolické oblasti, kterým bychom měli věnovat vyšší pozornost. Větší pozornost a jsem rád, že se nám povedlo dosáhnout koncenzu. Byl Měl jsem možnost zakomponovat většinu těchto připomínek od kolegu a kolegyň až na jednu připomínku Myslím si, že text v tom konkrétním případě byl možná až příliš přísný a proto doufám, že kolegové a kolegyně podpoří tento návrh. Bene, qualcuno vuole intervenire? Dobrá, tady já se ještě obracím na ostatní, zda někdo další si přeje vyjádřit se. Není tomu tak a můžeme tedy přistoupit k hlasování pozměňovacích návrhů všech oddílů rozpočtu. Máme tu devět pozměňovacích návrhů. Ty eh, byly předloženy různými členy, jak ze strany zpravodaje i ostatními členy a pan zpravodaj eh, je pozitivně nakloněn všem těmto a já bych se chtěl zeptat, zda je můžeme odhlasovat v bloku. Ne, přejete si hlasovat odděleně. Dobrá, tedy nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 6958, paní Gurmaj, pan Guerrero. Kdo je pro? Takže přijato. Jde... Takže hlasujeme o návrhu 6958. Pardon, 6956. Eh, kdo je pro? Proti? Pět hlasů proti, ostatní jsou pro, takže přijato. A nyní hlasujeme pozměňovací návrh 6959. Stejní navrhovatele, kdo je pro? Pan předseda se omlouvá. Takže hlasujeme 6959, kdo je pro? Proti? Přijato. Dva hlasy byly proti nyní odpadá 6950 a hlasujeme 6951. Pane zpravodaje, kdo je pro? Proti? Tři hlasy proti. Přijato. Nyní 6954 pana Hefnera. Kdo je pro? proti. Nikdo není proti, takže přijato. není 6952 pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Tři hlasy proti. Ostatní jsou pro, takže přijato. A nyní 6955 pana Hefnera. Kdo je pro? Proti? Tři hlasy proti. Ostatní přijali. Nyní 6953 pana Guerrera. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato nebyly tu hlasy proti. A nyní budeme hlasovat pozměňovací návrhy stanoviska číslo jedna. Paní Jetenmeky, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Pana Guerrera, kdo je pro? Proti? Pět hlasů proti. A návrh číslo tři. Pana Guerrera, kdo je pro? Proti? Pět hlasů proti. Ostatní byli pro, takže přijato. A nyní můžeme tedy provést závěrečné hlasování stanoviska takto pozměněného. Kdo je pro? Proti? Takže přijato 16 hlasů pro, 3 hlasy proti. Zdržel se někdo? Jeden hlas. Dobrá tedy. Tímto jsme v podstatě skončili toto mimořádné zasedání našeho výboru. Ještě bych měl říci, že se setkáme 19. září v 15 hodin do 18.30 a také 5. října od 9 do 10.30. Nyní končíme zasedání a požádal bych koordinátory, aby zůstali v místnosti.